Bien, mes chers collègues, nous reprenons notre... Kolegové, začneme opět. Dovolte, abych zde přivítal pana komisaře Levandovského, který nás poctil svojí přítomností eh, spolu s generálním ředitelem pro rozpočet a eh, s jeho spolupracovníky za rozpočtový výbor. Jim přeji šťastný nový rok a jsme velice rádi, že společně zase budeme pracovat na této významné agendě, tedy na rozpočtu, na ročním rozpočtu a zároveň na jednání o mm, příštím víceletém finančním rámci. Než dám slovo kom, panu komisaři, tak bych chtěl také na chvíli zde v sále přivítat eh, členy výboru ECON, eh, hospodářského a finančního výboru pan afrického, pan afrického výboru. A mm, pane komisaři, dnes ráno Hmm, v rámci eh, zahájení naší schůze jsme i již zde na eh, výboru si vyměnili názory o finančních výhledech v širokém slova smyslu a jak tedy se teď eh, připravuje rozpočet na rok 2013 a e, e, rozpočtový výbor rozhodl, že mm, parlamentu navrhne, aby v, e, v průběhu několika týdnů přijal General Guidelines, ty základní pokyny pro rozpočet 2013 a samozřejmě mm, stav vyjednávání, respektive příprava na vyjednávání o nadcházejícím finančním rámci. O tom jsme také jednali. Vy během posledního plenárního zasedání ve Štrasburku jste eh, vyzval eh, naši vyjednávací delegaci k tomu, aby eh, s vámi si vyměnila názory a na základě tohoto jsme si řekli, že by bylo velice zajímavé si vás vyslechnout a vyměnit si názory. Tak prosím, děkuji, děkuji, že jste přišel a nejjednodušší bude, abych vám dal hned slovo, abyste nám řekl, co máte na srdci, pane komisaři. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat za pozvání. Dobré odpoledne. A měl bych vám i e, popřát šťastný e, rozpočet v novém roce e, tato příležitost je pro mě velice důležitá, protože vlastně je to možnost, jak hned na počátku roku 2012 eh, si vyměnit názory, protože rok 2012 se jeví jako rozhodujícím rokem pro evropské finance a evropský rozpočet. Eh, a, eh, ale Mm, ten eh, eh, vlastně eh, rok začal velice významnou diskuzí v pátek o tom přístupu ze shora dolů a mm, týká se to tedy celkové té obálky výdajů, které navrhuje komise, takže a, pardon, to má být v pátek. A e, já si nedělám iluze, co uslyšíme v pátek, tedy v pátek tento týden. A určitě uslyšíme, že návrh komise je příliš vysoký a diplomaticky řečeno e, je příliš ambiciozní. To většinou slyšíme, nemám žádné iluze, že to v pátek nebude jiné. A proto bych e, vás chtěl vyzvat, abychom dohloubky hloubky Eh, si řekli, co to znamená být příliš ambiciozní, realistický nebo nerealistický za stávajících eh, podmínek v Evropě. Připomenu eh, ty základy našeho návrhu. A mm, my velice dobře již známe ten přístup top-down, ze zhora směrem dolů. To je přístup komise, kdy komise mm, se snažila reflektovat klima v Evropě. My jsme eh, začali s určitou úrovní na rok 2013 a eh, eh, zakomponovali jsme tam ty inflační úpravy a mm, nic jiného. Samozřejmě i s tím, že jsme museli si do úvahy nové kompetence Unie ve smyslu Lisabonské smlouvy. My jsme se dohodli, že Lisabonská smlouva nám přinese více Evropy a ne méně Evropy. A tedy to je první pilíř finanční mm, architektury a potom za druhé e, e, zmrazení dvou hlavních e, výdajových položek, a to je soudržnost a zemědělství. A tím, že se zmrazí 70 rozpočtu, tak vlastně tím jsme učinili dost velké úspory, abychom mohli posílit nové politiky, nové aktivity a doufám, že zde v parlamentu dostaneme podporu vaší. Týká se to vědy, výzkumu, přeshraniční mobility studentů, potom teda transevropské sítě, eh, přenosové energetické sítě a samozřejmě další externí zahraniční eh, úkoly Evropské unie. A je třeba to všechno eh, spravedlivým způsobem posílit a absolutní čísla to si myslím, že není dobrá referenční hodnota, protože nemají žádný význam, když se na to podíváme v horizontu deseti let třeba, či více let. Co je reálné a jak dobře víte, je eh, eh, eh, ví, jak se rozpočet vyvíjí v souvislosti nebo ve srovnání s národními rozpočty. To je ta referenční hodnota, to je důležité. A zas, vlastně teď po dekádě eh, fiskální expanze eh, jsme se ocitli eh, v období v dekádě omezování rozpočtu i přes rozšiřování, včetně roku 2011. Eh, takže průměrná e- e- expanze národního rozpočtu bylo 62% a nyní v Evropě, eh, včetně roku 2011, je to méně než 42%. V tom je ten rozdíl. A toho tedy musí být ta naše referenční hodnota, měřítko další důležitá referenční hodnota, když se snažíme odpovědět na otázku, co je realistické, co je ambiciozní dnes v Evropě, tak samozřejmě to je ten dlouhodobý trend, který se týká HND. A tady máme další zarážející číslo do roku 2020. Hodnota evropského rozpočtu, teď do roku 2020, eh, ve vztahu k HND eh, je 0,93%, takže eh, průměr je 1%. A proto je třeba si připomenout, že mezi rokem 93 a 99 to bylo 1,18 HND a mezi rokem 2000 a 2013 to je 1,6 to znamená jinými slovy, mezi rokem 90 a 2020, eh, tak průměrná hodnota evropského rozpočtu eh, v souvislosti s HND poklesne o 20%. Bude tam pokles o 20% i přes ty nové úkoly, eh, i hm, přes Evropské unie. Hm, takže to jsou ty referenční hodnoty. Hm naše odpověď je naše rozhodnutí stabilizovat úroveň roku 2013 na několik let. A mm, zde bereme eh, do úvahy to stávající klima úspor a konsolidací eh, finančních financí, finan, financí eh, národních veřejných financí a potenciální růst Evropy ale eh, nebude reflektován v rozpočtu v letech 2013 až 2020. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste našli další příklady eh, eh, podobné finanční disciplíny ex ante. Vlastně my budeme stanovat, anticipovat finanční disciplínu na sedm let dopředu. To nenajdete jiné příklady. A i mm, breaks, that ante... takzvané ty dluhové brzdy a tak se o tom diskutovalo v rámci e, fiskálního balíčku, tak to neomezuje ty národní rozpočtové politiky tak, jako jsme si to my zde uložili na evropské úrovni. Takže to je e, ta referenční hodnota. Když srovnáme evropské rozpočtování s národními rozpočty, tak e, tam zjistíme i e, velké rozdíly, pokud jde o povahu. E, třeba my, si, my jdeme cestou dlouhodobých vizí, dlouhodobých horizontů. E, I to tedy za období krize, daleko za období krize ale mm, mm, stávající výhledy 2007-2013, ty byly vytvořeny e, za dob optimismu, kdy Evropa rostla, rostla, prosperovala a konec je Evropa, která je v krizi. A to je problém. Nikdo není překvapen, že zde e, se nám kumulují teď platby a žádosti o platby jsme pořád ještě pod dojmem dohodovacího řízení z minulého roku, což byla velká lekce pro naši metodiku, jak spolupracovat v budoucnosti. A po eh, tedy eh, tom dohodovacím řízení, to byly ty poslední tři eh, týdny mm, v prosinci, kdy jsme dostali žádosti o 15 miliard euro a my jsme očekovali jenom žádosti o 7 miliard, protože, jak víme, vždycky to všichni nechávají na poslední chvíli, ale teď to bylo 15, 15 miliard e, žádosti o 15 miliard euro, kterou jsme dostali ve třech týdnech v prosinci což je velké ponaučení. My jsme byli schopni vyplatit 4, 5, 5 miliard včas by bylo mohlo být vyplaceno, kdybychom byli, měli eh, finanční zdroje a ty eh, alokace v těch příslušných, eh, na těch příslušných rozpočtových linkách, ale to jsme neměli, takže se nám kumulují ty neuhrazené platby a mm, kumuluje se nám tedy dluh. Od roku 2011 se nám to bude kumulovat kvůli nedostatečným platbám. A důležitá lekce, co to znamená pro naši dlouhodobou vizi? v Evropě, kde se to klima tak mění. Nyní jsme na konci finančních výhledů, které eh, jsme vytvářeli v době eh, prosperity. A teď mm, v lednu po eh, tom zařívacím kole za polského předsednictví zahájila reál, zahájili jsme reálná jednání o dlouhodobé budoucnosti. A nelze eh, vycházet z premisy, že snad Evropa bude v krizi ještě v roce 2020, 20, pardon, 2020. To by byla sebevražedná představa. A eh, dále ještě investiční charakter evropského rozpočtu. O tom jsme hodně diskutovali s Evropským parlamentem, já to nemusím opakovat. Evropa, dnešní Evropa, eh, nejenom potřebuje fiskální konsolidaci, ale potřebuje veřejné investice. A skutečně si myslím, že investice na evropské úrovni přes evropský rozpočet eh, spolu s makroekonomickou disciplínou a eh, s makroekonomickou podmíněností. To je nejlepší mix. A také i e, to bude moci pomoci těm zemím, které mají vážné problémy, aby nastartovali růst a zaměstnanost. To je naše e, vize na dlouhou dobu a e, vlastně až do roku 2020 tedy myslíme si, že dojde k poklesu ve srovnání s HND, dojde k, tedy k velkým restrikcím v rozpočtu, ale musíme vytvořit stabilní investiční prostředí pro Evropu. O to jde. Jde o stabilní investiční horizont až do roku 2020. Nemohu tedy akceptovat a nehodlám v pátek akceptovat to, že potřebujeme velké škrty v rozpočtu a že protože tento náš rozpočet eh, zažívá větší restrikce než národní rozpočty. Zde mm, my k těm financím eh, přistupujeme mm, víc tvrdě, než to dělají na národních úrovních. Ono se to snadno říká, prosím, škrtejte, škrtejte, ale těžko se eh, dá souhlasit s tím, jak, dohodnout se na tom, jak. Ono to ono se to musí udělat tak, abychom nenarušili tu rovnováhu v rozpočtu. My my eh, tady to není jako tedy na koňském handlu, eh, eh, mm, ale tady my musíme přijít s nějakým návrhem, který bude vyvážený a který bude hájit tu zlatou střední cestu a proto musíme mm, být takovou protiváhou vůči těm hlasům, které volají po velkých škrtech a my eh, eh, teď se dostávám k roli parlamentu. Eh, my si ceníme to, jak se vyjadřujete k našim návrhům, že připravujete vaše tedy referenční hodnoty. Vítáme návrhy výboru Šure a také i vítáme vaše návrhy týkající se Eh, vlastních zdrojů, ale eh, samozřejmě podle eh, smlouvy tak je třeba k tomu přistupovat rozumně. Samozřejmě struktura rozpočtu je velice důležitá, ale my teď jsme pod skutečným časovým tlakem při vyjednávání, pokud chceme, aby ty programy nastartovaly do roku 2013 a e, musíme se vyhnout nějakým separátním ujednáním o separátních záležitostech, abychom nenarušili celkovou rovnováhu evropského rozpočtu. A já zde slibuji, že budu pevně obhajovat náš návrh. První kolo e, nastane v radě v pátek. Potřebujeme silný hlas, který bude e, pro posilování Evropy a ne pro oslabování Unie. A zde, musím říct si, existuje pouze jeden orgán, který má dostatečně silný hlas, a to je Evropský parlament. Děkuji za pozvání a za pozornost. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, paní komisaři. Spontánní reakce členů rozpočtového výboru ukazuje, že eh, vaše výzva se shledala s eh, souhlasem v tomto sále. Já nyní předám slovo našim zpravodajům. Nejprve Reimer Böge. Chceš se omocovat hned? Ano, tak prosím. Takže nejprve Reimer. Ja, vielen Dank. Ich... Já vám eh, děkuji. Já chci přivítat, že První briefing pana komisaře za dánského předsednictví s tímto vyjednavacím týmem je také určitou formou apelu, nebo možná je to volání o pomoc parlament, aby eh, parlament pomohl. A my eh, v tomto okamžiku nemáme vůbec eh, žádný důvod se odchýlit od vyjednávacího mandátu na základě zprávy pana Karigy což bylo také schváleno plenárním zasedáním. To je podle mě dobrý důvod a to chci ještě jednou zdůraznit se tohoto směru držet eh, při eh, vyjednáváních s radou. Je možné, že situace se výrazně eh, změní v příštích několika měsících a já naprosto Eh, důvěřuji dánskému předsednictví, že bude realistické a povede to ke zdárnému konci. Já Dány docela dobře znám, je to sousední země Německa. A myslím si, že je potřeba eh, se zasadit o to, aby parlament se zapojil do všech těchto jednání. Až se bude vyjednávat o negotiation box a až to bude předloženo radě na konci června a ministři financí se tím začnou zabývat, tak potom bych očekával, že i s námi bude poveden velmi intenzivní eh, dialog. Protože jinak by došlo k eh, vyloučení eh, parlamentu z těch zásadních rozhodnutí. A dále jsem přesvědčen o tom, na základě zkušeností, které mám eh, z minula, že eh, parlament eh, musí se do toho aktivně zapojit, musí k tomu přispět všechny relevantní výbory a být připraveny nebo být k dispozici pro tato jednání, protože Víme, že ta dohoda skládá z různých částí, ale celá ta dohoda není platná, dokud nejsou, nepanuje shoda o všech dílčích otázkách. A kvalita by měla mít přednost před eh, časem. A proto si myslím, eh, že bychom měli dát jasně najevo, že máme zájem o co nejčasnější nebo nej, eh, aby ta jednání byla velmi intenzivní, aby se konala co nejdříve vím, že nakonec bude moci říci buď ano, anebo ne nabídce, kterou nám předloží eh, rada. Teď chci komisi trochu vyprovokovat, také vzhledem k tomu apelu, který jsme právě slyšeli, pane komisaři Levandovský. Konec konců Eh, vy jste vlastně také býval šéfem tého vyjednávacího týmu Evropského parlamentu, kdy se eh, vyjednával rozpočet během například britského předsednictví před eh, několika lety, tehdy to první kolo během v Lucemburku nebylo úspěšné, protože situace na radě byla velmi komplikovaná. Tehdy nás komise donutila akceptovat to, na čem se tehdy ve své neskonalé moudrosti dohodla rada, včetně těch rabatů eh, v konkrétních částek a všech dalších vedlejších podmínek. Pokud teď od vás slyšíme tento apel, tak bych očekával od vaší komise, od jednotlivých komisařů, od kolegy, ale také od předsedy komise Barosa, že na základě tohoto apelu v příštích měsících se pustíte do práce a že v tom okamžiku, kdy rada dospěje k závěru, eh, že nám může předložit eh, nabídku nižší kvality, což by byla nabídka pod tím minimum, pod tou minimální hranicí, kterou stanovují smlouvy, takže to naprosto otevřeně řeknete, že nám eh, nedoporučujete, abychom to přijímali a byl bych rád, kdybyste k tomu potom v tom okamžiku zaujal jasné stanovisko, že ani komise, ani parlament nepůjdou pod tuto minimální hranici, kterou stanoví smlouvy. A že tedy eh, o tom nemá cenu vážným způsobem vyjednávat. V tomto kontextu tedy vidím apel komise a myslím, že to by mohlo přispět k tomu, aby eh, naše vzájemná stanoviska byla důvěryhodná také vůči ostatním partnerům. Děkuji vám za pozornost. Merci, Reimer. Děkuji, Remere. Dále má slovo pan Ivajlo Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaře, já bych vám chtěl velice poděkovat za vaši prezentaci a něco bych k tomu dodal, k tomu, co říkal Reimer, protože z velké části mohu jeho příspěvek podpořit. Vy jste se nejprve zmiňoval o tom přístupu z hora dolů nebo z dole nahoru v radě a my nahlížíme uh, trochu s obavami na program um, rady, tedy mluvím, zabývat se obecnými prioritami, obecnými čísly. My samozřejmě nechceme radě bránit uh, v jejím přístupu, ale zároveň si myslím, že bychom neměli přijímat žádné argumenty založené na již předem dohodnutých omezeních o částkách. Já si tedy opravdu myslím, že bychom tady měli společně s komisí rozhodnout, že až se bude jednat o nefinančních otázkách, mělo by se o nich vyjednávat na základě návrhu komise a neměly by tam existovat žádné předem eh, stanovené podmínky rady. To si myslím, že je velice důležitá věc. Za druhé, chtěl bych velice podpořit to, aby eh, se je vyjednávalo o legislativním návrhu, o tom ne, nefinančním návrhu. Eh, v parlamentu už proběhlo zasedání a já doufám, že práce bude organizována tak, abychom mohli být co nejaktivnějšími vyjednavateli z různých výborů, tak, abychom dokončili to, co bude možné dokončit z, těch nefinančních návrhů. Také nastane chvíle, kdy budeme muset jednat o interinstitucionální dohodě a to je také věc, která z velké části závisí na komisi a na návrhu, který vy předložíte. Jsou tam některé aspekty, o kterých my jednáme už poněkud delší dobu a já bych chtěl navrhnout, aby pr- proběhlo předběžné jednání a to proto, abychom potom nebyli vzájemně překvapeni našimi vzájemnými návrhy. Já myslím, že asi víme, jaké jsou základní stanoviska, výchozí stanoviska. A nakonec ještě jednu věc, o které jsme jednali dnes dopoledne. Komise nám může být velice nápomocná v otázce vlastních zdrojů. Za prvé, Parlament se naprosto jasně domnívá, že toto je neoddělitelné od víceletého finančního rámce a komise by také měla být explicitní v tomto smyslu. Jak ale zmiňoval kolega, dnes dopoledne ještě čekáme od komise výpočty. Jde nám o to, aby neproběhla ideologická diskuze o vlastních zdrojích, ale musíme jednat o konkrétních číslech. Já chápu, že mohou vyvstát určité otázky nebo obavy na straně komise, ale hned, jak nám poskytnete nějaké konkrétní výpočty, na jakém základě jste vy eh, počítali vlastní zdraje, proto to, toto bude pozitivní proto, abychom i my vypracovali naše stanovisko. Také nesmíme zapomínat, že může vyvstat i možnost mluvit o jiných typech zdrojů, samozřejmě ne ještě v této fázi. Uvidíme, jak se věci budou vyvíjet. A poslední bod já se domnívám, že tento proces, a to také velmi souvisí s tím, co zmiňoval pan Boge, tento proces musí být naprosto otevřený. V radě existuje skupina, která se jmenuje Přátelé MFF a která připravuje v současné době stanovisko rady. A já si myslím, že oni mají eh, postupy, které povedou k tomu, že nebudou otevřeni úplně všemu. Já se nyní obracím na komisi, protože vy jste ve vhodné pozici. Eh, já vás vyzývám k tomu, abychom byli plně transparentní. Musíme tam mít někoho, eh, musíme mít na vyjednávání někoho z předsednictví rady, ale i my musíme mít vždycky k dispozici ty informace, které se projednávají v radě, tak, abychom mohli zjednodušit naši práci na základě návrhu, který nám vy předkládáte. Děkuji. Děkuji, Ivajlo. A naši dva zpravodajové pro vlastní zdroje tady bohužel dnes nemohou být, dnes odpoledne. Ale požádali nás, abychom vám položili, pane komisaři, následující otázku. Kdy má komise v plánu představit nám návrh právního základu pro přidělování z hlediska DPA zdrojů do evropského rozpočtu? Protože bude předložen návrh o vlastních zdrojích. Komise nám předložila dva konkrétní eh, návrhy. Jeden návrh daň z finančních transakcí a druhá věc se týká přidělení eh, určité části příjmu z DPH. A nás by tedy zajímal časový harmonogram. Nyní předávám slovo do sálu. Nejprve se hlásí Salvador Garriga, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já eh, velice chci poděkovat za slova panu komisaři, za to, že oznámil, že se eh, k tomu postaví velice pevně eh, v rámci tedy prvního kola jednání s radou a říká nám, že ten nejsilnější hlas tedy z pohledu interinstitucionálního by měl mít parlament, ale jak i říká zpravodaj BG, tak my jsme již se vyjádřili minulém roce 8. června a hm, naši vyjednavači mají již mandát. A hm, naše pozice, pane komisaři, jde za eh, hm, rámec toho, co eh, hájí Evropská komise. A v tom je trochu problém. My jsme měli politicky vyváženou pozici, tedy vyváženou mezi politickými skupinami a mezi různými specializovanými výbory a mm, závěry, ke kterým jsme dospěli, tedy k číslům, ke kterým jsme dospěli, to jsou čísla, která mají politickou, velkou politickou podporu v parlamentu. A kromě některých technických eh, otázek, tak my eh, dáme prioritu Evropské komisi, aby se rozhodla. A já si myslím, že návrh komise je dobrý a mm, že mm, struktura a mm, závěrečná implementace nového víceletého rámce. Ale pokud jde o eh, ta velká čísla, tedy procenta a podobně, tak k tomu máme názor, který jde za to, co požaduje nebo navrhuje Evropská komise. Problém, pane komisaři, je, že váš návrh eh, je návrh, eh, který hodně kopíruje realitu, tedy to nezbytné minimum. Ale rada se na to podívá jako na maximální eh, částky hranice, které třeba ještě snižovat, kdežto my v parlamentu, já si myslím, máme zase dost tvrdou pozici, kterou hájíme, pokud jde o čísla. A to znamená, že ten vyjednávací rámec je velice těsný a eh, já myslím, že, pane komisaři, ještě budete muset zrevidovat váš návrh a ve světle toho, co navrhuje Evropský parlament a protože to je ten rámec, ve kterém se budou pohybovat naši vyjednavači, až budou s vámi diskutovat. Víte, že my jsme proto, aby Evropská komise eh, eh, neustupovala ze svých čísel. Vůbec není možné jít k, k, přistoupit k novým škrtům. Přece musíme mít zdroje, které budou životaschopné v příštích sedmi letech a také i musíme si vzít do úvahy cíle strategie 2020. Upřímně řečeno, myslíme si, že co by se mělo udělat eh, na základě tedy návrhu parlamentu, a vy si myslíte, že eh, je, to, co by se mělo udělat, by mělo tedy kopírovat návrh Evropského parlamentu. Vy si myslíte, že by to měl být váš návrh, ale eh, vy jako pan komisař byste tedy měl takovouto pozici hájit. Děkuji, Salvadore. Děkuji, Salvadore. Guran Ferm. Eh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já nemám zase tolik komentářů, pouze něco málo k tomu, co už zaznělo. K tomu, co říkal Reimer, Ivailo a Salvador. Já myslím, že se zhruba shodujeme na tom, co říkáme, ale ještě několik věcí bych dodal. Vzpomenete si na debatu, která proběhla, když jsme vyjednávali o tom, eh, jaká budou konkrétní čísla při provádění a já si myslím, že je velice důležité, aby proběhla diskuze na toto téma. Zmiňoval to i Ivajlo. Jde o to, že když komise předloží radě konkrétní čísla, v tom případě by samozřejmě tento dokument byl, měl být zaslán i nám, tak abychom mohli vyjednávat na stejném základě. To je extrémně důležité. Nemělo by tak docházet ke zmatení o tom, co je vlastně mm, pravda, jaká jsou konkrétní čísla. Takže musíme vyjednávat na stejném základě. Dále myslím, že je extrémně důležité, abyste zveřejnili některá z těchto čísel. Ne asi úplně všechno, ale například čísla, která zmiňujete vy ve vašem úvodním proslovu. Tím pádem by to nastínil rámec, který je úplně odlišný od toho, co se nyní domníváme, že je pravda. Když řeknu um, poslancům ve Švédsku, že Evropská unie snížila o 20 zdroje v závislosti na HND, tak by mi ani nevěřili. A pro nás je tedy opravdu důležité toto mít k dispozici, abychom mohli eh, vysvětlit situaci. To byla první věc. Druhá věc se týká načasování. Možná to s námi budete muset trochu projednat. My totiž víme, že dánské předsednictví eh, si vytvořilo časový harmonogram sami pro sebe, tak, aby měli nějaký rámec pro vyjednávání, pro ten negotiating box a konečné vyjednávání v červnu. Všichni z nás ale samozřejmě že ví, že 6 měsíců od června do konce roku to je velice krátké období. Museli bychom řešit eh, všechny ty právní základy, obtížné principiální věci jako vlastní zdroje a potom samozřejmě konkrétní čísla. Já myslím, že ale musíme provést analýzu. Pro nás je totiž velice důležité, abychom nebyli pod příliš velkým časovým tlakem. Využijeme eh, té příležitosti a protáhneme to do dalšího roku v případě, že to bude nutné. Protože jinak se dostaneme pod tlak z vaší strany, z vaší administrativy, která se musí připravit, do, aby prvního první 2014 všechno fungovalo. Nicméně je opravdu velice důležité, abychom ty věci nakonec měli správné. Je to důležitější, než mít to rychle hotové. Na tom se asi budeme muset dohodnout poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit. Už to tady zaznělo několikrát, máme tady ty odvětvové otázky, musíme vyjednávat o soudržnosti zemědělství, o e, hospodářských číslech, o celkových úrovních, musíme jednat o problémech, které nastaly při implementaci, ale potom jsou tam ještě nějaké horizontální, principiální věci, které také budou muset být projednány. Doufám, že to komise také připraví. Jde například o, fl- o otázku flexibility, o tom jsme už hodně jednali, ale existují i nové způsoby, jak na to nahlížet. Já vím například, že Reimer eh, se zabývá tím, zda existují nějaké nové způsoby přístupu k flexibilitě, než to, jak jsme to dělali v minulosti. Proběhla o tom i diskuze ve zprávě výboru ŠUR. A mě by zajímalo, zda bychom možná mohli předložit na stůl nějaké nové aspekty, tak abychom eh, se vyhnuli negativní zkušenosti z minulosti a našli nové způsoby. Například zapracování nástrojů, které jsou není mimo rozpočet, do rozpočtu, to je také zásadní věc. Evropský rozvojový fond eh, projednáváme už celá desetiletí a musíme si položit otázku, jak zabránit tomu, že na evropské věci stále více zdrojů bude mimo rozpočet. A na druhé straně Máme také zájem na tom, abychom našli nové finanční nástroje, které nám umožní dělat to, co je důležité, i když možná nebudou spadat do rozpočtu. Budeme muset vyjasnit některé z těchto zásadních horizontálních otázek, nejenom ty odvětvové otázky a celková čísla. To je, taky taková, to je také taková výzva z mé strany na vás. Děkuji. Děkuji vám, dále Karel Aglund. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu komisaři za to, že si udělal čas a projednal s námi toto důležité téma. Já bych měl několik bodů, které bych dodal k tomu, co říkali kolegové. Je samozřejmě pozitivní vidět, že parlament eh, v širším kontextu je souhlasí, má jednotné stanovisko a nutně tomu tak nemusí být v radě. Když se podíváte na, jednotl- na jednotlivé země, ty vydá- vysílají různé signály a vyjednávání v radě potom může být poměrně komplexní. Také rozhodování v radě je obtížné o podobných otázkách. To samozřejmě všichni víme. Zároveň bych vám chtěla ale připomenout, že navzdory dobré zprávě z výboru ŠUR, někteří z nás měli pocit, že tato zpráva není úplně přesně to, co jsme chtěli. A to zvláště proto, že my jsme chtěli ještě přikládat ještě větší význam převádění výdajů nebo zaměření se na takové výdaje, které podpoří růst. A my se domníváme, nicméně domníváme se, že ten celkový duch této zprávy je dobrým základem pro další vyjednávání. Každopádně naše skupina doufala, že to půjde ještě trochu dále. Já jsem to chtěla zdůraznit, protože v návrhu komise eh, některé z těchto aspektů jsou obsaženy, ale chtěli bychom, aby tam toho bylo ještě více. Současná hospodářská situace na nás vyvíjí tlak, abychom takto opravdu eh, postupovali. Je důležité zanalizovat si současné výdaje a zaměřit se na to, kam by mohly být přirozděleny tyto zdroje. Je totiž jasné, že nebude možné pokryt všechno, co potřebujeme pokryt, pokud nedojde k nějakému přirozdělení. Jak jistě víte, možná dnes později na koordinátorech eh, jmenujeme stáleho zpravodaje pro RAL a doufáme, že proběhne také otevřená diskuze o provádění eh, evropského rozpočtu. Doufáme, že tímto způsobem budeme moci eh, dosáhnout úspor v případě, že nějaké financování nebude vydáno. Dále, pokud je o vlastní zdroje, toto je také věc, která je velice důležitá pro naši skupinu. Když eh, projednáváte toto téma s eh, národními politiky, je jasné, že nechápou, o co se jedná, nechápou to ani z technického hlediska. A z toho důvodu to mnozí z nás považují za politickou nutnost. Myslíme si, že tady musíme na to nahlížet pedagogicky a je důležité, aby komise co nejdřív eh, poskytla právní vyjasnění a výpočty, které se toho týkají těch vlastních zdrojů. Tím pádem se nám celá ta diskuze zjednoduší. Zároveň musíme jasně říci, že vlastní zdroje eh, nemusí nutně zvyšovat daňovou zátěž pro eh, daňové poplatníky, protože toto nejvíc zajímá národní politiky. Ty se domnívají, že nová daň znamená vždy více daní nebo větší daně a nenahlíží na to nutně tak, jak na to nahlížíme my. Náš přístup, přístup naší skupiny spočívá v tom, že bychom neměli zvyšovat daňovou zátěž pro daňové poplatníky v Evropě. A nakonec ještě pro uh, daně, z finančních, daní z finančních transakcí. My samozřejmě chceme vyjednávat eh, o tomto tématu, ale zároveň je jasné, že se bude jednat o obtížné téma případě, že budeme neúspěšní, bychom chtěli, aby komise podpořila parlament eh, v hledání nových řešení. Musíme nalézt v tom případě jiné zdroje, pomocí kterých budeme financovat evropský rozpočet. Já zároveň chápu, že realisticky řečeno eh, vlastní zdroje asi nebudou pokrývat zase tak velkou část rozpočtu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Isabel Durand. Já vám děkuji, pane předsedo. Chtěla bych potrhnout to, co říkal kolega Aglund a další přede mnou. Víme, že máme Lisabonskou smlouvu, máme strategii do roku 2020, to je ten proces bottom-up a závěr toho všeho je, že se musí o 5% navýšit částky na 2013. Ani s tím se nám nepodaří financovat všechno, takže stojíme před velkými problémy. A to si myslím, že eh, je ještě další pádný důvod pro vlastní zdroje. Kromě toho víme, že české státy dělají škrty ve svých rozpočtech a já se chci vrátit k tomu, co požadovali ti dva eh, zpravodajové k, o, k vlastním zdrojům, ty tady teď nejsou, že by bylo dobře mít konkrétní čísla, protože pokud eh, máme eh, spolupracovat, tedy parlament a komise, tak abychom přesvědčili ostatní partnery, že to je také v jejich zájmu, abychom měli systém vlastních zdrojů, protože tím pádem se sníží ty národní příspěvky do evropského rozpočtu a uleví to eh, národním rozpočtům. Takže bychom měli mít co nejpodrobnější eh, výpočty, které nám eh, pomohou to podložit. A to si myslím, že by mělo platit i u jiných témat, než je toto. A pokud budeme takto připraveni, takto vybaveni těmi čísly, tak budeme moci prokázat, že i e, ostatní, tedy členské státy, by měly mít zájem na tom e, s námi spolupracovat e, vzhledem k těm problémům, se kterými se určitě setkáme také na radě. Děkuji vám, pan Artong. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Vy jste hovořil o dlouhodobé vizi pro EU, ale jaká to je vize? Já jsem je od vás neslyšel. Mohl byste to upřesnit. Také jste mluvil o škrtech, ale jaké škrty máte na mysli? Já to slyším každý rok a přitom rozpočet narůstá. V tomto roce eh, to byla jenom rada, která eh, mluvila o škrtech a také provedla, ale vy ne. Já jsem eh, zástupcem Českého státu a bojuji za své voliče. A nevidím ochotu ke škrtům v komisi nebo tady v parlamentu. Nejsem pro eh, vlastní zdroje, jsem pro zachování národní rozpočtové svrchovanosti. Myslím, eh, že se tato politická, no, tato politická vůle má projevit také v komisi. My tedy určitě, tedy naše politická skupina bude podporovat radu a eh, my máme velké naděje v to, co nám tento rok předloží. Děkuji, pan Bokroš. Já vám děkuji. Já chci jenom Janoši skromně přispět do diskuse. Mám jednu taktickou radu, eh, eh, kterou by si mohl uplatnit v pátek. Prosím tě, nepoužívej argument, že evropský rozpočet může zůstat stejný nebo narůstat o inflaci a to proto, že nerostl ani v době, kdy narůstaly národní rozpočty. To prosím tě neříkej, protože tím podkopáváš jiný validní argument a, a ten sice, že eh, evropský rozpočet je velmi odlišný od národních rozpočtů, takže proč by se tady ty trendy měly řídit těmi trendy u národních rozpočtů? Místo toho ti může dát čtyři eh, argumenty, které jsou podle mě logičtější. Jeden z nich je ten, že samozřejmě připouštím, že žijeme v těžkých dobách, celá Evropa je v recesi a v řadě zemí bez neokejzienské přesvědčení mají problém s tím, jak financovat eh, hospodářský růst, protože tady existuje určitý strop, který se jim nedaří prolomit evropský rozpočet, tak jak to říkáš ty, jak to říkám já a spousta dalších, je ale úplně jiný rozpočet. Hlediska velikosti struktury a účelů a cílů a tak dále. A v důsledku toho je evropský eh, rozpočet eh, příliš malý na to, aby mohl i v, v dobrých časech přispět k hospodářskému růstu, takže to od něho nemůžeme čekat ani teď. V těchto těžkých dobách jsou to pouze strukturální reformy zlepšování konkurenceschopnosti, které mohou přispět k hospodářskému růstu, tak jak se to teď zoufale eh, o to snaží v Itálii a jinde. V důsledku toho bychom mohli argumentovat ve prospěch evropského rozpočtu následujícím způsobem. Cílem evropského rozpočtu je podpořit strukturální změny, které pomáhají Evropě zlepšit svou konkurenceschopnost. A díky tomu lze potom podpořit strukturální reformy, které se provádí na národní úrovni. Například jeden z největších problémů je nezaměstnanost mladých. Víme, že v některých zemích je to téměř 50 té, té kohorty. Když se díváme na celoživotní vzdělávání, odbornou přípravu, migraci mladých a celou řadu dalších oblastí, tak eh, smysl toho všeho je právě zlepšování konkurenceschopnosti. Nejen v Evropě, ale globálně. A tady je potřeba si najít určité priority a ty používat spíše než argumentovat e, cyklickými trendy v, u evropského rozpočtu. Děkuji. Derek Vaughan. Děkuji. Předtím, než se vyjádřím k té následující, eh, následujícímu finančnímu rámci, tak chci něco říci k parlamentnímu rozpočtu. Teď jsem slyšel vzkaz na Twitteru, že vítají eh, vaše vyjádření k těm našim guidelines, eh, o kterých jsme diskutovali. Stejně tak byl rozeslán váš dopis všem evropským institucím kde říkáte, že chcete udržet nárůst rozpočtu na 1,9%, že chcete snížit počet zaměstnanců o 1%, ale za pět let o 5%. Takže se vás chci zeptat, jak to chcete dosáhnout, eh, tyto škrty úředníků. A co se týče těch eh, finančních výhledů, myslím, že většina z nás chápe a souhlasí s tím, čeho chcete dosáhnout, s tím, že to eh, hraje důležitou eh, roli u investic do zaměstnanosti a tak dále. Všechny ty argumenty jsme používali v minulosti, používali jsme v posledních eh, dvou ročních rozpočtech a nikam jsme se s tím nedostali. Takže mám na vás následující otázku. Jaké další argumenty můžete použít vy nebo my, abychom přesvědčili zejména některé členské státy o tom, že evropský rozpočet je smysluplný. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. I já bych si osobně dovolil k tomu vyjádřit. Nejprve chci eh, poděkovat Janušovi za ta čísla, která nám tady uvedla ohledně rozpočtu, eh, za to, že eh, opatrně eh, že by měl opatrně zacházet s těmito čísly, tak jak na to upozorňoval eh, pan Bokroš, ale je tady určité velmi výrazné srovnání. Pravdou je, že vzhledem k tomu, že až dosud evropský rozpočet byl financován národními příspěvky, tak ten rozpočet je vždycky obětí špatného řízení v minulosti některých čistých přispěvatelů. A někteří z nás byli překvapeni, a to teď formuluji mírně, nad eh, tím, jak se členské státy k tomu staví k tomuto špatnému řízení v minulosti. Problém, který teď máme, tedy ty dvě instituce, komise a parlament, které na tom spolupracují, je v tom, je to, až se to dostane na stůl šéfům vlád, protože v tomto případě to budou právě oni a ne ministři kteří mají na starosti rozpočet. V těch předchozích dvou kolech to bylo pod vaší kontrolou, Januši, protože vy jste tehdy vedl delegaci parlamentu, kdy se vyjednávaly ty předchozí výhledy a tak, jak to se to účastnil Reimer Bege. Tehdy se eh, rada chovala jako nějaký účetní a Kdyby se ale ministři pro rozpočet chovali jako šéfové vlád, tak bychom mohli doufat eh, v lepší výsledek. Čím si říci, že nad rámec těch jejich bezprostředních eh, dopadů je potřeba zohlednit také střednědobé eh, dopady, což si vyžaduje rozumné financování nezbytných investic na zlepšení konkurenceschopnosti a zase rozumné financování nových kompetencí, které oni sami převedli Lisabonskou smlouvou na EU. Deset let nám trvalo, než jsme je přijali, šlo tam o to, jak zvýšit kompetence Unie a to by přece nemělo žádný význam, kdyby v příštích deseti letech jsme ne dodali ani jedno nové euro na to, aby bylo možné těch kompetencí využít. Jak říkal pan Bokroš, kromě toho evropský rozpočet je příliš malý na to, aby mohl mít makroekonomický dopad, ale může mít velmi zajímavý mikroekonomický dopad. A při aplikaci principu eh, subsidiarity ve finančních záležitostech ta eh, hodnota nebo využitý potenciál investovaného, investovaných prostředků se může znásobit tím, když se využijí v Bruselu, spíše než kdyby se využili ve členských zemích. A to jsou ty argumenty, které bychom se měli snažit uplatňovat vůči zástupcům členských zemí. Kromě toho také vidíme, že v těchto eh, jednáních jsou tři jakési páky, které eh, můžeme využít. Za prvé jsou to nové vlastní zdroje. Pokud nebude panovat dohoda o těch vlastních zdrojích, není možné financovat nic. Takže od prvního dne musí parlament trvat na tom, že pro něj je potřeba dosáhnout dohody jak o těch výhledech, tak o těch vlastních zdrojích. Druhá páka jsou e, platby. E, řada kolegů o tom hovořila. Vy sám, pane komisaři, jste to zmiňoval. E, když jste uváděl eh, ten, tu obrovskou částku plateb eh, loni v prosinci. A tady je potřeba si vyjasnit, jaká je potřeba, jaký je rytmus nebo cyklus využívání. Někdo nám může předhazovat, že pořád požadujeme peníze, ale že nejsme schopni jich využít, ale to musíme eh, překonat, to, eh, s tím se musíme nějak vypořádat. A třetí klíčová věc je politická eh, vůle zabít ty, možná ne úplně zabít, ty posvátné krávy. Přes veškeré naše úsilí víme, že nic se eh, radikálně do roku 2020 nezmění, rozhodně to nevzroste. A v tom současném eh, kontextu krize v Evropě se musíme v našem rozpočtovém úsilí zaměřit na všechny politiky, které by nám pomohly eh, zlepšit konkurenceschopnost. Je potřeba na to věnovat dostatek prostředků, abychom dosáhli toho kritického množství, které může něco změnit. A to například také prostřednictvím různých přesunů. 80% našich výdajů bylo až dosud eh, věnováno na ty klasické politiky, které některé země mají velmi rády a mají z nich eh, velké eh, výhody. Jsou to ty dvě posvátné krávy. A otázka je, jestli tady existuje politická vůle proto, abychom ty dvě posvátné krávy trochu nechali zhubnout a abychom eh, ty prostředky přesunuli na něco, co má eh, větší efekt. To jsou otázky, eh, které jsme řešili už na výboru ŠUR a myslím, že dnes je musíme řešit také. Kromě toho, jak už bylo řečeno, se musíme dohodnout také na způsobu spolupráce u plateb a kromě toho také potřebujeme, aby nám komise poskytla čísla o tom, jaké by to mohlo mít různé dopady na rozpočty členských zemí a nový systém vlastních zdrojů na té úrovni, jaké navrhuje komise. A Isabel Deranto také zdůrazňovala, což je velmi důležitá věc že my musíme národním poslancům a národním ministrům ukázat, jaké konkrétní výhody by my měli ze zavedení nového systému vlastních zdrojů. To budou ty určující nebo rozhodující argumenty. A v tom srovnávání mezi národními a evropským rozpočtem by bylo také zajímavé porovnávat to, co je srovnatelné. Například mám eh, výdaje na fungování, které jsou mnohem, kterých eh, je mnohem méně, eh, než je to ve členských státech. Je to minimálně o polovinu méně. A v Evropské unii je to asi 6 až 7 které jdou na vlastní fungování institucí ale je potřeba se podívat eh, na to, jak v době, kdy všechny státy ve svých rozpočtech dělají škrty, eh, je možné jednak zachovat ty škrty, ale přitom provádět i ty investice do rozhodujících oblastí ekonomiky. A je potřeba těm národním eh, ministrům pro rozpočty ukázat, že když navrhujeme mírné navýšení u některých kategorií výdajů, některých rozpočtových linií, tak to vůbec není v rozporu s tím, co dělají oni doma, protože jsou v podstatě ty stejné rozpočtové linie, které oni také se snaží ochránit od škrtů, anebo je dokonce také navyšují. Takže toto jsou srovnání, na které bychom se měli zaměřovat. Tolik tedy ode mě, pane komisaři. Vidíte, že váš úvodní projev vedl k celé řadě komentářů a otázek a já vám tímto dávám slovo. All your comments on the eve of 2000. Děkuji vám za eh, všechny vaše eh, poznámky, připomínky, protože rok 2012 bude rozhodující a já ještě živě si pamatuji eh, na eh, to, když jsem působil v parlamentu, kdy Jan Mulder a všichni ostatní byli velice aktivní při vyjednávání za parlament, ale Teď je to jiné. Proč? Poněvadž eh, ta atmosféra není tak příznivá. Eh, spíše je to euro, více euroskeptismu, více mezivládních kontaktů, ale mm, do roku 2020 snad to bude jiné. Musíme být eh, optimisté, pokud jde o dlouhodobý horizont. A druhý rozdíl je, že od samého počátku parlament parlament eh, se mm, tedy zapojoval a nevím, jaké jsou výsledky toho, té participace a to zapojení parlamentu uvidíme, jak to bude v pátek nebo ve čtvrtek, kdy proběhnou ty první diskuze v radě. Evropská komise možná by bude nucena tedy opustit tu svoji roli eh, tady takového eh, nestraného čestného zprostředkovatele, pokud dojde k velkému narušení rovnováhy. A jak víte, dobře, jsou některé názory, pozice, které je třeba silně prosazovat eh, a A e, zde role musí bojovat především za vyvážený rozpočet, který e, bude e, v souladu s novými výzvami globálního prostředí, a to až v horizontu 2020. A takže tady jde tedy skutečně nám hodně pomůže, eh, když budete silně obhajovat ty vaše názory, jak otevřít rozpočet. A my to vítáme, mm, protože není možné, aby ta diskuze se omezila pouze na diskuzi o škrtech, jak škrtat v rozpočtu. Ne, musí to být otevřená diskuze o obou stránkách rozpočtu příjmové i výdajové. A já eh, doufám, že dánské předsednictví v pátek snad eh, ještě asi nevyvodí žádné závěry z diskuze, protože tady jde o to jenom nastínit a eh, situaci a aby delegace potom sami pro sebe si mohly vyvodit určité závěry a mm, potom uvidíme tedy, jak pokračovat. Samozřejmě mm, chceme i diskutovat o tom, jak posílit rozpočet prostřednictvím nových zdrojů a jak pomoci mm, skonsolidovat veřejné finance v době eh, mm, šetření. To je důležité. A eh, pan Duran, pan Kalfin, eh, pan Alen Lamassur, pan Haklund, mm, se vyjadřovali tedy eh, k, i k té dani z finančních transakcí a mm, podle nás by to mělo dopad asi 30 miliard euro na rozpočet. Pokud jde o DBH, tak nemusíme měnit právní základ sice, my ale musíme novelizovat směrnici o DPH. Vidíme ale za ty poslední dva roky, jak se mění klima, eh, když Eh, tedy mm, od dob, eh, eh, kdy Alen Lamassur při jedné příležitosti poprvé zmínil otázku vlastních zdrojů, tak tehdy to mm, bylo úplně neprůchodné jiné, takže ta dynamika se trochu změnila, ale jsou zde různé tlaky, třeba na politické tlaky v Německu, kdy liberálové i chtějí tedy uší rámec zdanění, tedy mm, mm, ale mm, teď eh, ta, eh, to klima eh, se ale trochu změnilo k lepšímu, otevřelo se i k těm diskuzím o vlastních zdrojích. Hm, nemohu než souhlasit se Salvadorem Garigou, a s pozicí parlamentu, která je pro nás velice jasná. Víte, že já jsem se snažil odradit členské státy od toho, aby nenahradili, nesnažili se nahradit návrh komise něčím jiným. A my jsme sice méně než parlament, ale trochu více než si někteří, eh, některé státy čistí plátci myslí. Eh, to všechno začalo za polské předsednictví a teď eh, dánské předsednictví to převezme jako základ pro vyjednávání a musí se snažit, aby náhodou se neprosadili nějaké protinávrhy a nenahradili návrh komise. Na Gorana ponaučení z roku 2019. To je, to pro nás bude velice důležité i když eh, pokud zde mezi námi ale bude nedůvěra, pokud jde o eh, čísla, tak to budeme ztraceni. Ta čísla musí být spolehlivá. Byli jsme eh, překvapeni, kolik žádostí o platby jsme dostali na konci roku a možná, že to bude důsledek eh, tedy eh, té nižší míry financování eh, nebo pladeb v Řecku a v jiných zemích, které jsou v potížích. Musíme tedy z toho vyvodit důsledky, proč. Ale 15 miliard v období Vánoc, které se nám akumulovaly, tak to znamená, že se nám vlastně nakumulovaly problémy, které se přenesou do roku 2012 Víme také, jaké jsou pozice eh, eh, parlamentu mimo tedy eh, oblast rozpočtu, to ale není nějaká šedá zóna, to ne, tady a hm, samozřejmě, když jde o rozpočet i tedy hm, o ty třeba různé eh, rezervy nebo fondy solidarity, tak ty podléhají tedy stejným eh, pravidlům a standardům hm, provádění, auditu, kontrol, jako další typy výdajů, i když je, eh, vím, že to je hm, dost těžké, hm, tato pozice Evropského parlamentu, a tady je to spíše problém taktický, jak eh, mm, zajistit, aby eh, ten rozpočet byl koherentní i s těmito položkami mimo. Eh, pokud jde o ty vnitřní přesuny, tedy delokalizace výdajů směrem k novým oblastem, to je jedna věc, ale Eh, revoluční možná je ta stránka eh, příjmová, ale eh, ta stránka výdajová spíše pořád evoluční. A já jsem jednal s členskými státy i s vašimi výbory a vím, že ty pozice jsou spíše konzervativní i v zemích, které jsou takové progresivní. Tak zemědělství, to je téma číslo jedna v, národním parlament, v národních parlamentech a my si nemůžeme dovolit zapomenout na to, že to, te, že eh, to klima je takové citlivé na to a eh, i ty a pokud jde o těch 207 miliard euro na konci roku, zde je třeba si uvědomit, že na začátku eh, výhledu, tak ty RAL se týkaly především čerpání, tedy té absorpční kapacity, ale nyní i ty RALy, které zbyly, které se převádí, eh, jsou eh, tedy Mm, z jiných eh, eh, důvodů, tedy z důvodu nedostatku financí, ne z důvodu nedostatečných možností absorpce prostředku čerpání, tak je tomu vždycky na začátku finančního období. A já vím, že bychom neměli ale mm, objevovat Ameriku eh, a ty výdaje v rámci strategie 2020 musí být samozřejmě Eh, rovnováze a škrty. Škrty samozřejmě eh, volá se potom, aby se dělali tam, eh, kde je to nejvíce viditelné a tedy volá se po škrtech v administrativě, ale to představuje pouze 5,6 rozpočtu. A od roku 2013 zmrazíme, teď, teď jsme zmrazili a od roku 2013 budeme škrtat v těchto položkách a zároveň zde, zde máme Chorvatsko, které vstoupí. A Chorvatsko musí mít své zastoupení v parlamentu a v jiných orgánech, institucích. To je povinnost. Ono to může stát příští rok asi 22 milionů, tedy počínaje červencem a my ne, nežádáme o další peníze, ne, my se snažíme o úspory, abychom našli prostředky pro Chorvatsko ale v rámci stejného rozpočtu. To, eh, je, to od nás znamená tedy velký, eh, velkou kreativitu, šikovnost a pan Bokroš, který zachraňoval Maďarsko v době eh, krize. Takže děkuji vám za vaši radu. A eh, samozřejmě my eh, musíme bojovat proti stereotypům. Když slýchávám, že ten rozpočet je pro eurokraty, tak je, vždycky všem říkám, 94% jde mimo Brusel a no, i Eh, eh, eh, další stereotyp, stereotypní názor je, že pořád zvyšuje se rozpočet do nekonečna, ale to také tak není. To lze doložit na číslech. Více Evropy, větší Evropa, ale méně peněz, menší rozpočet z pohledu tedy ve vztahu k HND, GNI a i pan Wogan Eh, řekl tedy, jak komunikovat, jak dělat publicitu a přesvědčovat eh, o tom, že evropský rozpočet je velkou přidanou hodnotou. A kromě toho, co jsem očekával od eh, paní Gresle, která určitě by jako vždy zmínila otázku kvality a my teď eh, měníme paradigmata. Nejde pouze o úspory, ne, ale když chceme seriózně přistoupit k růstu a k zaměstnanosti, tak eh, je třeba, abychom k tomu přispěli prostřednictvím evropského rozpočtu v době fiskální konsolidace i eh, v chudých zemích, třeba v pobaltských republikách nebo v Bulharsku a v jiných zemích tak tam oni dostávají transfery ve výši 4 až 5 HND, to je hodnota těch transferů, eh, což je důležité pro ekonomiku a já mm, vím, eh, jak i malé transfery v takových zemích mohou pomoci eh, a jak mohou tedy nastartovat vývoj, dynamiku a e, těžko je, těžko je to nějak vyčíslit. A to i e, díky tedy e, dobře čerpanému strukturálnímu fondu. A my zde máme evropský rozpočet, aby především podporoval toto, tedy růst a zaměstnanost. A to je to, co musíme teď prosazovat v době, kdy Evropa stagnuje. Děkuji ještě jednou za vaše otázky, připomínky, rady a to bylo pouze první kolo naší spolupráce v tomto roce. Děkuji. Bien, merci, monsieur le Děkuji vám, pane komisaři, děkuji Januši. Je pravda, že je opravdu velmi důležité, aby probíhala tato výměna názorů. předtím, než proběhne příští zasedání. Mimochodem, příští setkání bude zítra, bude tam delegace parlamentu a zástupce předsednického tria a také komise. Máme ještě další plány, rychle připomenu eh, časový harmonogram. Proběhnout dvě nezvyklá důležitá zasedání. Za prvé <clears throat> meziparlamentní konference ta proběhne 27. 28. února tohoto roku a to v rámci nového postupu evropského semestru. Probíhá to na iniciativu Evropského parlamentu. Výbor pro uh, finance a um, podobné výbory národních parlamentů se zde setkají, aby prodiskutovali rozpočtové politiky jednak členských států, jednak Unie. Toto je je tedy pro nás příležitost věnovat se té pedagogice, kterou, jste, kterou jsme zmiňovali. Dále proběhne ještě interinstitucionální konference, to znamená, že tam budou zastoupeni stejní aktéři, ale k tomu ještě Evropská komise a také Rada, zastupci členských států, to se bude konat 22. 23. března. A toto bude eh, znova, nová událost podobná, která už proběhla 20 října pod polským vedením, tentokrát to tedy bude pod dánským vedením a budeme mít o tom ještě možnost jednat v budoucnu. Děkuji tedy Januši, propouštím vás z dnešního zasedání a děkuji vám za vaši přítomnost. Milí kolegové, nyní můžeme přejít dále k, k bodu 15 na pořadu jednání, což je bod, který se týká návrhu reformy služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců EU. Koordinátoři přidělili ve své eh, nesmírné moudrosti tuto zprávu eh, skupině ALDE. Takže já předávám slovo zpravodaji a ještě jednou opakuji, že máme velké štěstí, že můžeme využít eh, jeho zkušenosti a talentu. Uh, thank you. Uh... Josh Lyon má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve všem kolegům říci, že je mi velkou ctí, že jsem byl jmenován svou politickou skupinou na tento post. Myslím si, že váš výbor je jeden z nejvýznamnějších parlamentů a já se těším na vaši spolupráci. Také vám děkuji za to, že jste mě zvolili na uh, můj post. Ti, kteří mě neznají, musím vás ujistit, že se sice zabývám uh, zemědělstvím, ale nejsem zde pouze proto, abych eh, hájil zemědělce. Působil jsem také na ministerstvu financí ve skotské vládě, u mne doma. A dva roky jsem se zabýval rozpočtovou kontrolou. To znamená, že mám určité zkušenosti s financemi a doufám, že budu moci tak přispět k debatě zde. Pokud se mohu vyjádřit k návrhu komise o služebním e, řádu úředníků a zmíním se o změnách a otázkách, na které budeme muset odpovědět. Také vás eh, požádám o váš názor, jak eh, daleko chcete jít, do jak velkých podrobností chcete zacházet. Měli bychom se zaměřit pouze na finanční stránku, na finanční úspory, o které zde komise usiluje. Jde nám tedy o e, úspory jedné miliardy do roku 2020. Největší e, úspora by měla plynout z 5% snížení zaměstnanců. Dále dojde ke změně e, výpočtu mest a dalších dávek. Bude se jednat o 6%, v současné době to bylo 5,5%. Zvyšuje se na 65 let věk k odchodu do důchodu, přičemž existuje možnost, aby zaměstnanci pracovali do 67 let a přitom nedojde ke snížení eh, práv na důchod. Dále 40 hodin bude pracovní týden místo 37,5 hodin a také dojde ke změně smluv pro eh, dočasné zaměstnance. Toto jsou tedy hlavní změny hlavní eh, návrhy obsažené v tomto, v tomto dokumentu pro služební řád úředníky, úředníků. A ještě jednou opakuji, že důležité je, jak hluboko do jakých podrobností chce výbor zacházet. Příslušný výbor je výbor Jury a z diskuze jsem pochopil, Zda, eh, my se tedy musíme rozhodnout, zda podpoříme tento návrh, nebo zda mm, budeme mít jiný názor. Je tady několik otázek, které musí být vyjasněny. Za prvé, proč se komise rozhodla, že v těchto oblastech chce dosáhnout úspor, zatímco ostatní oblasti byly eh, zamítnuty? Za druhé, musíme se zaměřit na to, kdy budeme mít eh, konkrétnější informace o tom, kde budou dosaženy ty úspory. Zatím máme globální čísla, ale nevíme, jakých přesných oblastí od eh, agentur nebo odboru se to bude týkat. Dále by nás zajímalo, jaké jako studii komise vypracuje, aby zjistila, že tato ustanovení neovlivní negativně fungování nějakých projektů. To bude věc, která se bude asi těžko posuzovat. Další otázka, která vyvstává, je to, že než bude dosaženo konečné dohody o MFF, měli, by se, měli bychom se také zabývat eh, tím, jak tento návrh komise ovlivní MFF. Bude komise ochotná se zaměřit na tuto otázku ještě jednou a zda bude ochotná tam ještě přistoupit k dalším škrtům. Dále, pokud nebude splněno to snížení o 5%, snížení zaměstnanců, v tom případě jak komise eh, očekává, že splní své závazky. Toto je několik z klíčových otázek, které budou muset být ještě zodpovězeny. Komise se k tomu bude muset ještě vyjádřit. Pokud je o časový harmonogram, výbor Jury už odsouhlasil data představ, představení e, návrhu zprávy 1. března, 8. března, pozměňovací návrhy a hlasování v Jury proběhne 27. března. Tato data naznačují, že pokud je o rozpočet, pokud je o náš výbor, my budeme muset eh, diskutovat o tomto návrhu nepozději než 27. února. Potom v březnu o tom budeme hlasovat. Takže toto bylo několik slov z mé strany a já bych si nyní rád vyslechl, co si o tom myslí kolegové. Zajímalo by mě tedy, co si o tom myslíte vy a budu očekávat vaše pokyny a vaši pomoc. Děkuji, teď má slovo Inge Gressler. Vielen Dank, Já vám děkuji. Mně jsou všechny ty věci trošku známé, protože jsme tam hodně pracovala. Já si myslím, že ten statut nám tady dává velké příležitosti. Ne možná provést až tak velké eh, úspory, ale vyřešit některé strukturální problémy v zaměstnání evropských úředníků. Až dosud to eh, komisi moc nezajímalo. Já si myslím, že to je prováděná příležitost, protože eh, těmito změnami ve statutu zaměstnanců šlo vyřešit už dávno. Například jde o to, že ty nástupní platy jsou kolikrát příliš nízké na některých místech, například v účetním eh, dvoře eh, nebo na u soudního dvora Eh, aby vůbec eh, jsme byli schopni přilákat schopné zaměstnance, kteří by tu práci mohli vykonávat. A víme, že chceme kvalifikovanou veřejnou službu. Jinak eh, v jiných oblastech se komise moc nesnažila. Já už jsem před rokem předložila materiál, kde jsem upozorňovala na tuto situaci, která má vliv na um, fungování tady administrativy. Například jsou to problémy s dovolenými, s cestovným a tak dále. K tomu také existuje rozhodnutí parlamentu, ale eh, nic eh, s těmi, s těmi našimi požadavky se nestalo, nebo komise s tím nic neudělala. Teď tedy máme před sebou poslední eh, reformu, ještě v tomto volebním období, kde bychom mohli také například odstranit některé nerovnosti, které pořád existují mezi novými a členskými státy. Slyšeli jsme řadu krásných slov, o tom, eh, jak by eh, tady měla platit zásada rovnosti, eh, také například zásada stejného platu za stejnou práci. A dneska pořád existuje 30 až 40 rozdíl u některých míst. Dále se komise vůbec nějak nevyjadřuje k otázce modernizace Eh, což by souviselo s, povyšova- s, eh, s eh, povyšováním zaměstnanců každé třeba dva roky, bez ohledu na to, kolik práce člověk odvede, každé dva roky je tady automaticky povýšen. Víme, že existuje škála AD5 až AD16 a že jediní zaměstnanci, řekněme, Eh, kteří eh, někde nejsou povýšeni, jsou vlastně jenom poslanci, protože jinak všichni úředníci jsou automaticky povyšováni každé dva roky. Uvádím to jenom jako příklad, abyste si uvědomili, co to vlastně znamená. A proto si myslím, že by měla být provedena modernizace také systému postupu, kariérního postupu, aby eh, byly zavedeny určité parametry také kvality odvedené práce. A já bych tomu ráda předložila návrh, už jsem ostatně učinila na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Aha. Potom jde o otázku flexitime, tedy eh, flexibilního, flexibilní pracovní doby, kdy ti, kteří eh, mají nějakou manažerskou funkci, eh, by neměly být možnost za to, že někdy pracují více, potom dostávat dovolenou nebo mm, volnou dobu, se kterou mohou volně naložit někdo, kdo eh, má na starosti nějaké oddělení, ředitel nebo generální ředitel, to jsou všechno funkce, kde by neměli mít automatický nárok na tyto volné dny. Ale pokud jsou to lidé, kteří eh, vykonávají odpovědnou funkci, třeba na úrovni ředitele, tak eh, by potom měli i nést tu zodpovědnost a nemít výhody eh, některých eh, níže postavených zaměstnanců, protože není možné pobírat plat na eh, úrovni A15 a přitom mít výhody, které souvisejí s prací, která někde na funkci A5. A já si myslím, že my, jako lidé, kteří mají na starosti rozpočet, s tím musíme něco udělat. Dnes jsme také dostali na výboru Jury velmi zajímavé údaje, které se týkají, kolik stojí eh, jeden eh, den svátku eh, v EU, to stojí 20 milionů, když do toho ještě započítáme ty dny nebo nároky, které mají zaměstnanci na to, aby cestovali například do země původu, tak se nám narostá až na 50 milionů a kdybychom odborali několik těchto dnů, tak bychom ti mohli udělat obrovské úspory. Stejně tak i u e, důchodu, tam by to už představovalo 600 milionů. To jsou všechno značné sumy a já bych chtěla velmi naléhavě apelovat na nás, na všechny, abychom s tím něco udělali v rámci těchto služebních předpisů. Stejně tak extrémní byrokratizace služebního řádu úředníků vedla k tomu, že je tady eh, řada lidí, kteří nastupují do eh, oddělení pro lidské zdroje. Neexistuje jenom jedno generální ředitelství pro lidské zdroje, ale v každém generálním ředitelství je potom jedno oddělení pro lidské zdroje. A proč? Protože pokud má někdo pochopit například ty předpisy pro udělování dovolených, tak to má eh, sama o sobě 52 stran v tom služebním řádu. A Eh, i tady bychom měli usilovat o zjednodušení, ale zase komise v tomto směru nic nepodnikla a my jako poslanci přece nemůžeme myslet nějakou změnu sami, ale měli bychom vybídnout komisi, aby se konečně tím začala zabývat. Když se podíváme, kolik lidí podléhá tomuto služebnímu řádu a kolik lidí potom e, má nárok na ty dovolené v tomto komplikovaném systému, tak to je neakceptovatelné. Byla bych eh, eh, velmi rád, pan zpravodaj také ukázal, že chce, aby se to nějakým způsobem změnilo a že by to mělo vést k nějakému výsledku a že i členské státy by to z naší strany měly brát jako signál. Tedy k těm oblastem, kde je možné něco udělat, potom se chci zmínit o oblastech, o kterých jsem se vůbec nezmiňovala. Já jsem eh, vůbec nehovořila o tom, 16% osvobození od daně. O tom jsem nikdy ještě nehovořila a přitom si myslím, že jednou bychom se na to také měli podívat. Myslím si, že je také nemožné, aby kromě té kvóty na dovolenou každý úředník měl nárok ještě na 18 dodatečných eh, dní, které hm, zahrnují také různé svátky, to přece v norma, u normálních zaměstnanců, normálních pracovníků není možné, aby zaměstnavatel uděloval tolik eh, eh, dní a když eh, si úředník, evropský úředník chce vybrat dovolenou o Vánocích, tak prosím, ale přece na to nemá automatický nárok. Zase odbouráním některých volných dní u těch 55 tisíc evropských úředníků, toho bychom, tím bychom dosáhli obrovských úspor. Já dostávám celou řadu eh, neúplně kladných e-mailů, protože celá řada úředníků eh, mě potom kritizuje za všechny tyto návrhy, ale eh, já si myslím, že jsme tady v Bruselu a měli bychom mít konkurenceschopnou administrativu v porovnání s ostatními členskými státy. To ano, ale je tady pořád celá řada věcí, s kterými bychom něco měli udělat. Byla bych rád, bychom měli více času na to, abychom se zabývali seriózně těmito problémy. Například eh, jedna z věcí, které zatím se ještě vůbec neřešily a na výboru pro rozpočtu kontrolu tím teď začaly, tak jsou to takzvaní oznamovatele, kteří kritizují praktiky eh, v administrativě. Ale bych byla velmi ráda, kdyby ostatní se nad těmito otázkami eh, zamysleli, protože příští příležitost pro změnu řádu přijde až za mnoha let. A víme, že ta diskuse s radou možná ještě bude trvat velmi dlouho. Byl bych rád, kdybychom tedy teď schválili toto stanovisko, ale potom bychom se k tomu měli v průběhu roku ještě jednou vrátit a e, zejména se zamyslet nad tím, abychom mohli služební řád si jednodušit. Myslím, že i evropští úředníci by nám za to mohli poděkovat, že se s tím konečně něco děje. Merci, Děkuji, Inge. Náš pan zpravodaj tedy uh, může konstatovat, že stínový zpravodaj z EPP, stínová zpravodajka bude zvláště aktivní. Dále má slovo Karol Grillier. Ano, děkuji. Já se nebudu vracet eh, k té otázce konkurenceschopnosti um, úředníků, ale pozor bych měla jednu otázku na zpravodaje, případně komisi. Způsob, eh, jakých se to týká, jak se to týká ostatních zaměstnanců. Mě by zajímalo, jak eh, byl tento návrh přijat. Myslím si, že je to zajímavé, i když víme, v jakém kontextu ta debata probíhá nebo bude probíhat. Jakým způsobem? Děkuji. Děkuji. Nyní se obracím na komisi. Chtěl by pan generální ředitel eh, odpovědět. Zazněla tady řada otázek. Vy určitě budete eh, neustále v kontaktu se spravdajem a stínovými spravdají. Chcete se vyjádřit i nyní? Pokud ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že jsme k dispozici, jak jste říkal, spravodajům. A domnívám se, nebo chtěl bych připomenout několik věcí. Za prvé, tento návrh komise musíme chápat v kontextu reformy statutu, který nastal v která ta změna nastala v roce 2004. Byla to velice výrazná změna a vedla k úsporám ve výši 3,5 miliard. Mezi roky 2012 a 2020 eh, ušetříme díky tomu ještě 5 miliard. Chtěl bych připomenout, že byly vykonány snahy. V tomto smyslu paní Gresslerová se zmiňovala o eh, úrovni nástupního platu. Úrovní nástupní plat je také jeden z dopadů, které měla ta reforma v roce 2004. Je pravda, že máme určité problémy při eh, přijímání mladých administrátorů, které pochází z několika konkrétních členských států. To je otázka, která existuje, nebo problém. Paní Gressl nám vysvětlovala, že jsme nezohlednili řadu prvků, které ona zmiňovala. Já nebudu eh, vysvětlovat všechny ty podrobnosti, ale přesto bych chtěla připomenout, že jsme přijali eh, určitý počet orientací, přijali jsme určité závazky eh, v tom, jaké snahy vyvineme. Komise například slíbila, že sníží počet zaměstnanců a to ve všech kategoriích. Nejde o to, že bychom snižovali pouze kategorii administrátorů nebo stálých, stálých zaměstnanců, ale bude se to týkat všech bude se to týkat všech, například eh, najmání na základě smluv. Takže dojde k celkovému globálnímu snížení eh, počtu zaměstnanců. A to se týká zaměstnanců, které pracují pro všechny instituce. Ještě jednou opakuji, týká se to všech institucí. Tím bychom za normálních okolností měli dosáhnout úspor ve výši jedné miliardy, pokud si správně vzpomínám. To je významná úspora. Kromě toho, a tím odpovídám eh, na to, co zmiňoval pan zpravodaj, kromě toho komise samozřejmě také přistoupí k vnitřní reorganizaci svých vlastních útvarů. Ptali jste se, kde budou takovéto snahy vykonány. Toto se bude týkat všech generálních ředitelství, pokud je o komisi, bude se to týkat agentur, stručně řečeno úplně všeho. Všech orgánů a subjektů, které mají nějaké řídící odpovědnosti. Toto snížení ve výši minimálně 5 proběhne prostřednictvím eh, jednotlivých etap, 1 za rok, a zdroj, jak už jsem eh, zmiňoval, budou tedy osoby, které odchází do důchodu. Ti nebudou nahrazováni, to znamená eh, asi jedna, ze každá druhá osoba nebude nahrazena. A to pro komisi znamená ztrátu zaměstnanců eh, ve výši asi 1200 osob. To představuje například trojnásobný počet zaměstnanců, kteří odchází a to není zanedbatelné. My bychom chtěli využít této příležitosti k tomu, že přistoupíme k velké eh, restrukturalizaci, také přerozdělíme zaměstnance mezi jednotlivá generální ředitelství a to v závislosti na prioritách komise. Dále této situaci využijeme k tomu, abychom snížili počet zaměstnanců tam, kde máme pocit, že je to rozumné. A to proto, abychom mohli podpořit existující priority. Pokud o další podmínky, eh, pracovní podmínky, navrhuje se abychom eh, zvýšili pracovní týden z 37,5 hodin na 40 hodin. Jistě si vzpomenete, že jsme o tom mluvili. Navíc mnozí zaměstnanci pracují více než 40 hodin za týden. A to znamená, že nesmíme podceňovat význam, které toto zvýšení pracovní doby bude mít pro určitý, určité kategorie zaměstnanců. Bude to mít významné dopady, a to konkrétně pro ženy. Ty by měly pracovat eh, o dvě a půl hodiny týdně navíc a to bude mít samozřejmě dopady na školky, jesle a tak dále. My jsme tedy předložili tento návrh a ještě se vracím k tomu, co říkala paní Gressle. Eh, týká se to otázky cest. Tady jsme se opravdu přísně zaměřili na aktuální situaci. Nahlíželi jsme na to v kontextu vývoje dopravních prostředků. Tento aspekt statusu nebyl přeskoumán už eh, téměř od začátku vytvoření eh, úředníků, evropských úředníků. V té době mezi Paříží a Bruselem jste museli cestovat 6 hodin. Nyní můžete tuto vzdálenost urazit za 2,5 hodiny nebo 3. A navíc máme ještě letadla. Takže my jsme snížili těch 6 eh, dnů na 3 dny na cesty. A kromě toho jsme také pozměnili podmínky pro plácení cestovného. poznamenala jsem si to, co paní Gressler říkala o povýšení zaměstnanců a budeme se k tomu ještě moci vrátit, vrátit eh, během debaty. Pokud je o flexibilní časovní, eh, flexibilní pracovní dobu, toto není opatření, které bylo zavedeno v roce 2004 během reformy. A to proto, abychom poskytli zaměstnancům více volna. Já osobně, jako vedoucí jednoho generálního ředitelství, musím říci, že to je bod, který je podle mého názoru jasný. Flexibilní pracovní doba byla vytvořena proto, aby úředníkům EU, zvláště těch, kteří se starají o rodinu, abychom jim umožnili přizpůsobit um, jejich pracovní dobu, a to proto, aby mohli lépe sloučit jejich pracovní život a rodinný život. tomuto máme jasné pokyny v jednotlivých útvarech generálních ředitelství. Když se podívám na bilanci, kterou mi eh, předkládají zaměstnanci, kteří se starají o lidské zdroje, mohu konstatovat, že poměrně malý počet zaměstnanců využívá této možnosti, tedy toho flexitime, poměrně málo využívají této možnosti nahradit si uh, hodiny, to znamená, že by pracovali déle, aby si mohli vybrat jeden nebo dva dny volna navíc. Ale tato možnost existuje. Komise ve svém návrhu potvrdila, že vyloučila výhodu této možnosti pro řídící pracovníky protože řídící pracovníci se předpokládá, um, jsou dostatečně vysoko postaveni na to, aby si sami řídili svůj čas. Takže to uh, bylo odpovědí na otázku paní Gresle. Dále se paní Gresle zmiňovala o další věci. Pokud je o proplácení toho, že se osoby přestěhují do Bruselu, to je významné téma. Chtěl bych ještě jednou připomenout, že my najímáme zaměstnance z celé Evropy. Tento poplatek nebo příplatek e, za to, že se sem osoby přestěhují, byl vytvořen na začátku a bylo to proto, že jsme k tomu měli své důvody. A my se domníváme, že tyto důvody trvají i nadále. Nicméně mohli bychom se tomu ještě věnovat během budoucí debaty v případě, že si to budete přát. Děkuji, pane předsedo, to bylo zatím vše z mé strany. Mám tady také kolegu z Generálního ředitelství pro lidské zdroje, který vám případně k dispozici. Může vám odpovědět na další otázky, pokud máte zájem. Děkuji. Já vám děkuji. Myslím, že bychom mohli uzavřít diskusi k tomuto bodu. Ptám se pana zpravodaje, jestli bude chtít eh, na to nějak zareagovat nebo vyvodit nějaké závěry, prosím. Děkuji. Já chci poděkovat komisi za to, že nám poskytla některé eh, z těch eh, odpovědí a já se s vámi brzo setkám, abychom si vyměnili informace ještě o těch dalších věcech, které nás zajímají a mm, určitě i stínoví zpravodajové budou mít nějaké dotazy na vás a doufám, že ta zpráva bude připravená co nejrychleji, aby eh, eh, bylo možné eh, splnit všechny lhůty. Děkuji vám a nyní chci připomenout, že to je stanovisko. Týká se to rozpočtových dopadů návrhu reformy služebního řádu úředníků EU. Hlavním výborem je právní výbor a já bych chtěl připomenout harmonogram, který nemáte v našem newsletteru ale který vám teď řeknu. Takže 8. Eh, se to musí poslat na pře- ne, výbor Jury eh, na překlady. Potom výměna názoru a, 20, a stanovici 26. 27. 3. s tím, že hlasování by bylo v Dubnu. Co se týče našeho výboru a našeho stanoviska, tak my bychom měli hlasovat 21. a 22. března, tedy týden před tím, než o tom bude hlasovat výbor Jury. A prezentace a diskuse o tom návrhu zprávy kolegy Liona bude 27. února. A k dispozici by to mělo být 22. Takže vám eh, děkuji, děkuji panu zpravodaji. A poslední bod, který máme, je bod číslo 16 a ten se týká o partnerství mezi Evropskou unii a Mozambickou republikou o rybolovných právech. Slovo má kolega Alfonsi. Ano, je to tříletá dohoda rybolovu s Mozambikem, která se týká asi 300 milionů eur, takže je to malá dohoda o rybolovu nevyžaduje si to nějaké eh, zvláštní eh, finance pro EU. První věc, kterou bych chtěl přivítat, je to, že se na nás v lednu 2012 eh, obrátili s tím, abychom rychle přijali dohodu, která má platit od ledna roku 2012. To je tedy nemoc dobré, ale na druhou stranu je to lepší než v předchozích případech, kdy se na nás obrátili s tím, abychom to dohodu schválili ještě před už až na konci celého toho období, kdy už ty ryby tam eh, v podstatě byly dávno vylovené. A další eh, bod, který souvisí s obsahem této dohody s Mozambikem, Myslím si, že se tím přináší značné zlepšení v porovnání s předchozími dohodami o rybolovu. Například se tady eh, zdvojnásobují částky věnované na rozvoj domácího rybolovu což znamená, že Mosambik sám by měl být sám schopný eh, využívat ty své, tyto své zdroje, které má. Eh, dále se předpokládá snížení eh, tlaku na přírodní zdroje. Nejde tady ani tak o ekologii, jako spíše o piráctví u tohoto pobřeží, ale mm, nám to vůbec nevadí, nám to velmi vyhovuje. A přestože tady je jeden podstatný problém u takovýchto dohod, a sice, že může dojít k navýšení pokud to umožní podmínky, vzhledem k tomu, že ta dohoda je velmi malá, tak ty rozpočtové dopady nebudou až tak závažné, kdyby došlo eventuálně k zvýšení eh, potřeby financování. A z toho důvodu máme kladný postoj k uzavření této dohody a byli bychom rádi, kdyby komise snažila v budoucnosti předkládat dohody o rybolovu dříve a které by byly možná ještě lepší v některých aspektech. Děkuji vám, paní Grillie. Já bych se chtěla připojit k tomu, co právě říkal kolega Alfonzi. Chtěla bych jenom přesně dvě věci. Částka finanční kompenzace eh, je nižší ale přesto je to eh, poměrně vysoké s ohledem na tuny vylovených ryb v této oblasti a za druhé částka věnovaná na rozvojovou pomoc se zvyšuje z 250 na 450 milionů. Mě by eh, zajímalo jenom z čeho eh, vyplývají, vyplývá toto navýšení předtím, než to schválíme. Já vám děkuji. Pokud se nikdo dalšího slova nehlásí, tak připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 16. února. Hlasování na výboru pro rozpočet bude 8. března tak, aby výbor pro rybolov se tím mohl zabývat 21. března a plenárka bude o 4 měsíce později. Je to pozdě, ale pořád je to Eh, dříve, než jak to říkal trošku humorně náš pan zpravodaj. Paní Grelie, já jsem eh, měla otázky na komise, byla bych ráda, jestli komise by na to mohla odpovědět. Když ne dnes, tak eh, minimálně písemně později. Takže komise vám odpoví písemně později. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali náš program. Eh, Pokud nemá nikdo nic v rámci bodu různé, tak tím končím naše zasedání, ale byl bych rád, kdyby tady ještě pár minut zůstali koordinátoři, protože eh, musíme eh, spolu vyřešit několik věcí a poprosil bych tlumočníky, aby tady zůstali, abychom se mohli dorozumět. Bude to trvat jenom pět minut.